Madame le Président, Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Dámy a pánové, dobré ráno, zahajuji zasedání. Nejprve krátké sdělení. Včera náš parlament rozhodl, že na pořad jednání na dnes odpoledne zařadí prohlášení Rady a komise o stavu jednání Evropské rady o hospodářské krizi a následovat mělo vystoupení jednoho řečníka za každou politickou skupinu. Rada a komise nás informovali, že nebudou přítomně na tuto rozpravu a e, na základě kontaktu se všemi politickými skupinami vám tedy navrhuji, abychom v souladu s článkem 140 odstavec 2 našeho jednacího řádu změnili tento bod následovně. Bude se nazývat prohlášení předsedy Evropského parlamentu o stavu jednání Evropské rady o hospodářské krizi a následovat tedy bude vystoupení jednoho řečníka za každou politickou skupinu. Jsou k tomu nějaké připomínky? Nejsou. A toto rozhodnutí je tedy přijato. A nyní již přejdeme k otázkám k ústnímu zodpovězení na radu a komisi o Evropském semestru 2011, první ponaučení. A nejprve dám slovo paní Bowles, která je předkladatelkou otázky. Máte slovo na dvě minuty 30, paní Bowles. sorry. Uh, thank you. Um, Děkuji. Evropský semestr je důležitá inovace v hospodářské správě EU. Dochází k synchronizaci kalendáře vícestraného dozoru nad fiskálním a makroekonomickými otázkami v rámci Paktu stability a růstu a také jsou s ohledem na strategii 2020 a příslušné národní reformní programy. V tomto prvním období komise v červnu přijala doporučení pro jednotlivé země. Cílem bylo poskytnout předběžné vodítko ex ante pro členské státy, pokud jde o fiskální a strukturální cíle. Toto doporučení podpořila Rada v červenci a následně ještě provedla určité změny. Snaha je, aby tedy na evropské úrovni panovala maximální transparentnost a proto parlament chce diskutovat o těchto doporučeních a obecně také o výsledku eh, prvního evropského semestru. Tyto otázky k ústnímu zodpovězení na radu a komisi eh, se snaží vlastně přeskoumat evropský semestr s cílem jej zlepšit. Domnívají se tedy rada a komise, že evropský semestr splnil očekávání a pokud toto nebylo úplně dokonalé, jak se domnívají, že by to mělo být v příštím roce zlepšeno. Domnívá se rada, že změny, které provedla v červnu a v červenci v doporučeních, byla, byly provedeny dostatečně transparentně? Připadá mi to trochu jako ty staré zvyklosti, kdy rada oslabuje návrh doporučení, tak jak jej předložila komise, Eh, se kterých tedy eh, rada byla trochu nervózní. Samozřejmě rada má právo pozměnit tato doporučení, ale je třeba eh, také brát potaz to, že parlament má novou úlohu zajišťovat kontrolu a transparentnost a proto se může ptát, proč některé změny byly provedené. Výbor hodlá zorganizovat podrobné slyšení právě k těmto otázkám 7. listopadu. Jak rada, tak komise byly na toto slyšení pozvány. Další otázky, které klade parlament, se týkají vzájemného působení mezi nástroji eh, právní povahy. Jedná se tedy o národní reformní programy, které jsou nezávazné a stabilit, eh, programy konvergence a stability, které závazné jsou. A je tedy třeba vlastně vyhodnotit, jak se členské státy zhostily evropského semestru. To všechno je velice důležité pro posílenou hospodářskou zprávu kterou Unie skutečně potřebuje v důsledku probíhající krize. Děkuji paní Bowles a nyní má slovo druhá autorka otázky, paní Beres na 2 minuty 30, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, pane předsedo rady, pane komisaři. Evropský parlament eh, se chtěl zapsat touto otázkou a dnes do diskuse, která se nám jeví být zásadní. Eh, komise mm, byla iniciátorkou evropského semestru a původní myšlenkou bylo, aby v rámci hospodářského řízení bylo potřeba mm, mít evropské řízení a to byl příspěvek k uskutečnění oné slovutné evropské vlády. A proto jako Evropský parlament jsme poněkud zneklidněni Mm, protože eh, že tady dojde k ekonomickému řízení bez účasti Evropského parlamentu a my chceme vědět, jaké hodnocení děláte, co se týče demokratické legitimity tohoto evropského semestru. Jak můžeme eh, včlenit do tohoto semestru skutečně demokratickou legitimní debatu týkající se orientací hospodářských politik, které tvoří základ všech demokracií? A pakliže zvyšujete úroveň arbitráže, orientace hospodářské a finanční politiky, nemůžete ignorovat demokratickou rozpravu týkající se těchto hlavních směrů v Evropském parlamentu a proto vznášíme tento dotaz. Musím konstatovat, že Evropská rada, která se konala v neděli, hovořilo, vy jste vlastně zahájili evropský semestr, ale nikdy jste se neobrátili na Evropský parlament ani na národní parlamenty. E, a to je mm, e, nepřijatelné. Chápu, chápu. Stejným způsobem komise eh, se začala zaobírat eh, přeskumem hospodářského růstu. No to je výborné, ale proč toto nediskutovali s námi? Eh, kde je demokratická diskuse týkající se tohoto tématu? A když budete předkládat nový návrh, na bázi jakého hodnocení chcete hodnotit tento semestr? Jak integrujete realizaci strategie Evropy? EU e 2020 do analýzy tohoto evropského semestru. A také vás žádáme, a paní Bowles již to řekla, já ji naprosto podporuji v tomto bodě i v řadě dalších bodů. My žádáme, aby tady existovala naprostá transparentnost týkající se všech modifikací, eh, které předkládáte po diskuzi s, členskému s členskými státy. Proč eh, Eh, nezí, nemá tento projekt dostatečnou legitimitu. Vy schvalujete vlastně ty projekty hospodářského růstu, ale jakým způsobem docházíte ke sladěvání tohoto dokumentu, co pak je to spravedlivé, aby takový byrokratický dokument bez Evropského parlamentu prošel? Nebo chcete mít něco, co vznikne na základě demokratické diskuse? My chceme vysvětlení, pane komisaři. Děkuji, paní Beres a dávám slovo radě panu Dominikovi. Dzień dobry, dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Dobrý den, dámy a pánové, děkuji paní eh, předsedkyně. Já bych chtěl velice poděkovat za otázky položené eh, Eh, ze strany paní Bols a paní Beres. Je to první příležitost eh, se s vámi podělit o, to, o mm, tom eh, evropském semestru a je to příležitost vyvodit určité závěry do budoucna. Chtěl bych zdůraznit, že my tady budeme hovořit o původním hodnocení, protože ten semestr ještě neskončil. Semestr bude dokončený, minimálně tento první rok bude dokončený, až národní parlamenty přijmou a odhlasují své rozpočty. Čili to bude první okamžik, kdy my budeme schopni zhodnotit, zda celá tato procedura, kterou jsme iniciovali v lednu 2011, přinesla nějaké pozitivní výsledky a zda eh, tu zda to přineslo nějakou novou přidanou hodnotu pro eh, národní eh, rozpočty. Čili my bychom rádi Eh, věděli, zda vzniká více synergie mezi ekonomikami členských států, lepší konvergence s prioritami EU. A to je to, co my zatím nevíme, protože ten proces pokračuje a teprve za několik měsíců budeme schopni zhodnotit, zda ten semestr byl efektivní. Nicméně, eh, podle prvních zkušeností se jeví, že je velice, že tento proces velice žádoucí, že jej členské státy a jejich parlamenty berou vážně, jakož i všechny instituce Evropské unie, které e, do toho jsou zapojeny. Rád bych e, vám e, připomenul, jakým způsobem ten proces probíhá. Začal to v lednu, kdy Evropská komise předložila výroční analýzu růstu a na základě toho v únoru ECOFIN přijal obecné Eh, doporučení pro členské státy s tím, že členské státy potom měly čas do dubna vypracovat své vlastní národní reformní programy a eh, pak eh, růstu a stability nebo stability a konvergence podle toho, v jaké fázi se nacházejí. A pak tam jsou doporučení ze strany Evropské komise, která jsou vypracovány ve spolupráci s členskými státy. A potom tedy jsme, jsme získali stanoviska členských států a e, komise k těmto stanoviskům. Červen je potom e, tou, tím obdobím, kdy instituce i rado, rada e, ty guidelines přijali. Toto tedy potvrdil ECOFIN, eh, který se konal 12. července. Eh, ten časový plán je velice nabitý, my máme určité eh, závěry a doporučení do budoucna, aby ten proces mohl být ještě zdokonalen, ale co se týče hodnocení evropského semestru, to by eh, mělo se zaměřit na dva aspekty. Je za prvé technické operativní aspekty, to znamená otázky procedurální, jakým způsobem jsou dokumenty přijímány a tak dále. A druhý aspekt se týká dopadu evropského semestru na eh, politický dialog v rámci Evropské unie, zapojení členských států a dopad na veřejné finance. To je hlavní věc eh, o tom je evropský semestr. To znamená, jde tady o to propojit makroekonomické priority s možnostmi eh, veřejných financí. A co se týče prvního aspektu, to znamená toho technického, po, po té řadě měsíců po eh, eh, té po tom prvním eh, proběhnuvším procesu přípravy ze strany členských států, tak zaprvé můžeme říci, že celý ten proces je nesmírně technicky náročný, vyžaduje spoustu práce na dokumentech, v průběhu celé procedury vlastně po dobu 6 měsíců. Jedná se o více než 600 dokumentů připravených v tomto časovém období, které je potřeba přeložit do oficiálních jazyků, čili ono je to logisticky eh, velmi složitý proces. A harmonogram je potom nabitý, v červnu jsou termíny velmi krátké, tak aby všechny eh, zúčastněné orgány se mohly vyjádřit a dokumenty přijmout. A, a nezůstává velký manevrovací prostor protože se v té fázi nedá mnoho měnit. A co se týče otázky, jak toto zlepšit, jeden z návrhů, který se eh, eh, objevuje čím dál častěji na základě zkušenosti, a já doufám, že tak to v budoucnu budeme dělat, eh, je v tom, že by bylo asi potřeba začít o něco dříve a požádat Evropskou komisi, aby svoji eh, výchozí zprávu předložila už v prosinci, abychom měli ještě pár týdnů navíc eh, bychom včas zahájili dialog a v dubnu potom bychom už mohli být podstatně dál v době, kdy bychom měli odpovídat členským státům ohledně priorit uvedených ve výroční zprávě komise a, a bylo by víc času na vypracování dokumentů spojených s paktem růstu a stability nebo s reformními programy. To by asi eh, zmírnilo tlak a napětí, které nastává koncem května a v červnu pro všechny zúčastněné orgány, aby ta práce byla dostatečně efektivní, aby se stihlo všechno přijmout včas. Já bych chtěl upozornit na to, jak členské státy byly odhodlané pracovat efektivně i, i přes ty komplikace v tomto roce. Jednalo se o více než 600 dokumentů, velmi krátké lhůty pro vyjádření. Členské státy se shodly na tom, že eh, s namísto běžných procedur budou projednávat tyto dokumenty i tehdy, kdy jejich jazyková verze ještě nebude hotová. Je to vzácné, eh, vzácný případ, ale je opravdu vidět, jak se jak si angažovali do toho, byli ochotni pracovat s anglickou nebo francouzskou verzí, které byly k dispozici, eh, eh, aby bylo možno tu práci urychlit a, a mít připravená všechna doporučení včas. A nyní bych přistoupil k druhé věci, která je podstatně důležitější, a to je hodnocení dopadů evropského semestru na ekonomický dialog v Unii. My si musíme uvědomit, že evropský semestr je jedním z řady nástrojů, které vznikly v Evropské unii jako nové nástroje pro posílení ekonomické spolupráce mezi členskými státy a lepší implementaci evropských priorit. My máme evropský eh, semestr, šest balíčků, které byly nedávno přijaty. Máme také normální aplikaci Paktu růstu a stability. A všechny tyto složky vytvářejí transparentnější prostředí a posilují dialog mezi členskými státy. Transparentnost je lepší tehdy, když se jedná o reálnou ekonomiku a reálné ekonomické situace v členských státech. A to také zvyšuje tlak na členské státy, aby jak si orientovali diskusi správným směrem, tak aby každý měl představu o tom, kam míříme jakožto Unie. Čili e, z praktického hlediska to, co tě, balíč, balíčky zavedly, je lepší angažovanost, národních parlamentů v procesu eh, eh, jaksi transpozice ekonomických priorit Unie do národních politik cestou lepších nástrojů, to znamená národních eh, rozpočtů. Národní parlamenty již v počátečních fázích diskusu informovaly o, prioritách, o prioritách Eh, které členské státy navrhly v rámci národních reformních programů a eh, jednalo se o tom tedy, jak se toto odrazí v rozpočtech eh, a toto pak bylo prezentováno Evropské komise, čili členské státy také znají doporučení. Komise doporučení rady a národní eh, parlamenty jsou pak ti, kdo mají poslední slovo, co se týče eh, národního rozpočtu. Je to výborný kontrolní nástroj ohledně toho, jak doporučení a priority Unie jsou transformovány do národních aktivit. Co je podstatné? Evropský semestr posiluje směry našich aktivit ukazuje jeden směr pro všechny členské státy. Čili pokud je prioritou udržení růstu nebo zesílení růstu v některých členských státech nebo, nebo implementace agendy 2020, tak je toto dostatečně zdůrazněno a přesto zůstává ještě dostatečná flexibilita pro členské státy, protože ne všechny mají stejný výchozí bod, ale všechny míří stejným směrem. Je to tedy jednotný model, který všichni aplikují a probíhají jednotlivé diskuse v členských státech a my projednáváme tedy ty jednotlivé ekonomické situace, dáváme jim, jak si vysíláme jim jasné poselství, co se týče eh, směru, ale je na nich, aby si zvolili příslušná opatření. A současně dochází k lepší koordinaci a k lepšímu cílenému využití evropských zdrojů, protože národní reformní programy jsou součástí celého procesu a specifikují, jaké cíle budou podporovat ty, které členské státy eh, prostřednictvím evropských fondů. A to je potom napojené na další programy týkající se eh, hospodaření s veřejnými zdroji. Eh, a na konci té cesty my vlastně máme jasnou představu o prioritách Evropské unie. Evropská unie je připravena je financovat a my eh, bychom si přáli, aby jednotlivé členské státy podřídily svoje rozpočtové výdaje těmto prioritám. To je vlastně takové jasné poselství. A já si myslím, že vzhledem k tady tomu minimálně doposud v rámci stanoviska Rady Evropský semestr byl velice užitečný. Jak se to projeví nakonec v rámci národních rozpočtů, to my zatím nevíme, protože o tom národní parlamenty teprve rozhodnou. Ale zatím máme nástroje, máme možnosti a měli bychom je využít. A samozřejmě to závěrečné hodnocení po skončení roku bude jistě plné doporučení i otázek eh, ohledně toho, co by se dalo udělat lépe. Ale musíme si pamatovat, že jak si tady se jedná opravdu o e, začátek. E, unie je ve velké krizi, co se týče veřejných dluhů a e, máme veliké problémy s bankovním odvětvím, čili ekonomická situace Evropské unie je opravdu dynamická a to, co jsme se domnívali, že budou naše priority v Dubnu nebo Eh, v květnu, nebo co budou dosažitelné cíle eh, v rámci ekonomické reality letošního jara, se dnes může jevit jako nedostatečné nebo nedosažitelné. Takže pravděpodobně za několik týdnů uslyšíme kritické poznámky ohledně toho, že přestože semestr stanovil cíle, které byly dosaženy, nicméně dynamika událostí a vývoj krize a, a její dynamika e, jsou těžko předvídatelné v rámci e, a, a, a v jednotlivých kroků, které máme podniknout. Evropský semestr a, a š, a sixpack jsou tedy významné nástroje, ovšem se neočekává, že by vyřešili krizi sami o sobě. To, k tomu nebyly koncipované, takže my nemůžeme očekávat, že díky existenci evropského semestru bude naše ekonomická situace v Unii lepší. Nicméně v tom našem hodnocení existence evropského semestru zlepšila makroekonomický dialog v rámci Unie a to byl eh, její hlavní, jeho hlavní cíl. Čili první hodnocení rady je pozitivní, co se týče vlastního procesu. A my se snažíme vyvodit závěry ohledně možného zlepšení a lepšího zapojení členských států a, a dialogu ohledně doporučení. Co se týče pozice Evropského parlamentu a jeho místa v tom procesu, proces je to transparentní. Všechny dokumenty jsou k dispozici na webu, všechny jsou veřejné, každý může eh, se s nimi seznámit a zapojit se. Evropský parlament by také mohl v souladu s, a, v, a v, v rámci jednání s radou a tak dále o tom diskutovat a myslím si, že míříme správným směrem. Pan Dali. Thank you very much. Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně a poslanci, děkuji, že mám příležitost se s vámi podělit o naše hodnocení prvního evropského semestru a také podělit se s vámi o naše plány do nadcházejícího roku. První evropský semestr byl důležitý krok v posilování naší hospodářské zprávy. Je to součást snahy o obnovení důvěry tím, že se zaměříme na budování základů zaměstnanosti a růstu a že budeme eh, silněji zajišťovat návrhy politiky a její provádění. Měli jsme jasné očekávání toho, co by měl evropský semestr dosáhnout. Za prvé, chtěli jsme, aby došlo k větší integraci politické analýzy a vedení prostřednictvím eh, fiskální a makroekonomické politiky, ale také při formulování politik v členských státech. Za druhé, chtěli jsme zajistit, že ta politická vodítka poskytnutá členským státům budou mít výrazný dopad na provádění díky tomu, že se podaří lépe, tedy ex ante načasovat to politické vedení a že budeme také formulovat konkrétní doporučení pro jednotlivé země. Zároveň měl evropský semestr zajistit, že ta úroveň EU při tvorbě politik bude zohledněna hned od samého počátku, když se připravují e, politiky na národní úrovni. S ohledem na tato očekávání byl první evropský semestr úspěšný. U těchto klíčových bodů jsme opravdu zaznamenali velký pokrok. Pokud jde o hodnocení účinnosti politického vedení ex ante v návaznosti eh, na hodnocení členskými státy, tady bych řekla, že je ještě trochu brzo na toto zhodnotit, protože v podstatě jsme teprve, eh, teprve běží ten takzvaný národní semestr. Měřitelná odpověď tedy bude eh, možná teprve v okamžiku, až se rozhodne o rozpočtech a strukturálních reformách členských států a až my je posoudíme. Já se spolehám na tento parlament, že eh, skutečně se plně zapojí do tohoto hodnocení. Potom budeme eh, přijímat následná opatření po provádění a vyhodnotíme, jaký je dopad přijatých opatření. Většina zúčastněných stran se shoduje na tom, že to politické vedení se nyní více integruje do všech politických oblastí a více se soustředí na hlavní priority jednotlivých zemí. Také je snaha, aby toto politické vedení bylo jasnější a konkrétnější, což potom usnadní provádění. Členské státy předkládají společně své stabilizační a konvergenční programy a národní reformní programy a tím vlastně ukazují, jak politické výzvy chtějí řešit. Komise posoudila tyto politické plány a navrhla integrovaná doporučení na základě hlavních eh, směrů zaměstnanosti a Eh, hlavních eh, hospodářských směrů a na základě paktu stability a růstu. Roční analýza eh, růstu vlastně stanovila potom horizontální politické priority pro členské státy a zajišťuje, že národní programy zohledňují rozměr EU od samého počátku. Podíváme-li se tedy na evropský semestr, je to úspěch a pokrok, ale samozřejmě je zde ještě prostor pro zlepšení. V roce 2012 bude nejdůležitější zaměřit se na oblast růstu. Jak tedy říkal pan předseda Barroso 12. října, růst chceme podporovat eh, pomocí klíčových reform jednotného trhu, ale také pomocí nového a novátorského financování, to jsou třeba projektové dluhopisy, protože jedině tak se Evropa může dostat z krize. Je jisté, že v příští roční analýze růstu bude jasně vidět to působení EU na úrovni růstu a zaměstnanosti. Komise také se rozhodla, že posune před předložení roční analýzy růstu na konec roku 2011, tak abychom od samého počátku o tom mohli plně diskutovat. V našich demokratických společnostech eh, může být reformní eh, úsilí úspěšné pouze tehdy získali legitimitu díky tomu, že je součástí demokratického procesu a díky tomu, že ho vedou volení zástupci evropských občanů. Zároveň je třeba zajistit, aby tyto reformy vedly k tomu, co poslouží obecnému blahu. To samozřejmě znamená, že tento parlament, stejně jako národní parlamenty, bude sehrávat důležitou úlohu v evropském semestru. Chceme-li vytvořit silnou vazbu mezi tím evropským rozměrem a národním rozměrem klíčových politik, je třeba, aby se skutečně všichni s tím přístupem stotožnili. A toho můžeme dosáhnout pouze tehdy, když bude sehrávat důležitou roli parlament. V roce 2011 jste eh, pořádali jarní meziparlamentní zasedání. Pokud se něco takového zapakuje, myslím, že by to mohla být dobrá cesta, jak zapojit národní parlamenty. Samozřejmě právní předpisy o nové hospodářské správě vyžadují, aby národní parlamenty a další zúčastněné strany se plně podílely na tomto semestru a na přípravě SKP a NRP. Děkuji vám. A slovo dostávají nyní mluvčí za politické skupiny. První pan Goze za EPP. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně, pane předsedo, pane komisaři. Na základě návrhu pana komisáře vnímám, že semestr byl úspěchem a mohu se jedině připojit. V okamžiku, kdy Evropa prochází dramatickou krizí, bylo důležité, abychom eh, měli nástroje, které nám umožňují popojit dál. Ale chtěl jsem se obrátit především na zástupce rady. Eh, potřeboval jste 6 minut, abyste nám vysvětloval mechaniku, jak to funguje, abyste nám řekl, že to všechno bylo velice technické a že nakonec tomu vlastně není možné rozumět a že konečně chtěli by být Evropský parlament informován, má velkou šanci, protože se může podívat na internetu, které jsou přístupné veřejnosti. Také nám můžete říct, že si můžeme přečíst noviny, což běžně děláme. A je, zdá se mi to šokující, že jediná odpověď na otázku, kterou jsme dali, týkající se role parlamentu v evropském semestru, říci nám, čtě čtete tisk, konzultujte internet. Eh, já se ptám, zda eh, víte, co se nastají občané, ti se na ní obracejí a eh, my odpovídáme, ano, bude tady evropský semestr, ale Evropský parlament udělal pš, jak říkal náš francouzský prezident, prostě vypařil se. A během několika měsíců my tedy už tady žádáme, aby to bylo něco víc než něco, co neumožní Evropě vzejít z hospodářské krize. Děkuji mnohokrát a slovo má paní Podimata. Minutu 30. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Evropský parlament drtivou většinou podpořil evropský semestr, protože jsme se domnívali, že to bude prostě taková víceúrovňová práce, jejímž smyslem je podpořit národní rozpočty a provést v nich případné změny. A to především s ohledem na zajištění růstu evropského hospodářství. Nicméně, aby mohly být provedeny potřebné strukturální změny včas, je třeba seznámit se se závěry z první fáze provádění. Domnívám se, že pokud jde o přehled o změnách, které byly provedeny, musí být v souladu se strategií 2020. Také tady zaznělo, že některé body nebyly dodrženy. Kolega již říkal, že se zdá, že v podstatě v Evropě hlavním problémem je, že se dochází k velikému zdržení při provádění e, opatření a nedostatku konzistence mezi aktivitou různých partnerů. V rámci evropského semestru potřebujeme především základní návrh, jak zajistit udržitelnost a růst. A Evropský parlament musí být ve všech fázích zapojen. Paní Gulár na minutu 30. Madame la présidente. Děkuji, paní předsedající. Chtěla bych se připojit k poznámkám eh, pana Gozese. Mám opravdu chuť říct nebo zeptat se zástupce rady, eh, z jaké planety k nám přišel. A i eh, pane komisaři, i vy, vy jste trochu ve svém projevu zohlednil tu potřebu demokratické legitimity v ekonomických otázkách, ale diskutujete někdy s lidmi, kterých se to dotýká? Víte, v jakém stavu je eurozóna a jak se na nás dívá celý svět? Eh, myslím, že tady je zapotřebí trochu více sebekritiky, to by určitě neuškodilo. Evropský semestr je užitečná věc, která dobře začala, ale je stále ještě nedostatečná. A eh, chtěla bych říci velice upřímně, že je urážkou tohoto parlamentu, když nám řeknete, abychom se podívali na internet. Chceme-li se podílet na rozhodování, to je urážka demokracie. My nechceme, abyste nás zahrnovali všemi informacemi, ale chceme, abychom byli zapojeni do rozhodování do ekonomických, fiskálních a sociálních otázkách, protože to rozhodování musí být zcela zásadní, Máli EU o 27 členech fungovat trochu Eh, trochu lépe než v předchozích letech. Takže potřebujeme eh, diskusi, která překračuje hranice, potřebujeme zapojit národní parlamenty, potřebujeme prostě zapojit všechny a potřebujeme vedle informací a komunikace také vést veřejnou diskusi a parlament musí být její jasnou součástí. Děkuji paní Gular a nyní má slovo pan Strejček. Minuta.

Merci, euh, monsieur Sreček. La parole est... Děkuji panu Strejčkovi a nyní pan Basekol. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Eh, když slyším komisi a předsedu rady, tak semestr zdá se být obrovským úspěchem, ale já mám své pochybnosti. Když se podíváme, jaká doporučení zešla členským státům ze všech těchto doporučení, jsme se vzali hlavně jeden stěžejní bod a sice, že je třeba dívat se stále jenom na veřejné rozpočty a postarat se o to, aby se co možná nejvíce ušetřilo. To je skutečně stěžejní bod, když se podíváme na doporučení komise. Pan Dali říká, příště se na to podíváme poněkud obšírněji a podíváme se také na situaci zaměstnanosti. To by bylo určité zlepšení, ale na to nebyl semestr koncipován. Semestr měl přece splňovat strategii agendy 2020 a tam existuje pět indikátorů zaměstnanost, ale také výzkum, vzdělávání, potírání chudoby, ekologické otázky. Všechna tato témata mají sehrávat centrální roli a ty by se měly odrážet v doporučení jednáních. My jsme se na to dívali a dívali jsme se, eh, jak se tyto indikátory zohledňovaly. A viděli jsme, že komise dala několik doporučení, která vůbec nejsou v souladu s těmito indikátory, například úspory energie, to je nesmírně důležité. Spojené království a nizozemí vůbec na to nereagovaly ale v doporučeních eh, tyto země ani na to nejsou upozorněny. Potom rozpočet pro výzkum v Nizozemsku říkáme, nepůjdeme na 3%, ale jenom na 2,5% výše. Já jsem se ptal komise a komise řekne, no jo, teď 2,5% to je taky dobré, tyto, tato 3% nejsou zřejmě pro komisi důležité, no tak byste to měli nahlas říct. Jestli je to tedy linie komise, tak byste také měli říci, že agenda 2020 pro vás vůbec nehraje žádnou roli a že se díváte koukáte pouze na ekonomické indikátory, buďte přeci upřímní. Pakliže eh, indikátory mají platit, pak byste měli reagovat. Každopádně musíte konzultovat Evropský parlament a jednotlivé národní společnosti a měli byste tyto indikátory skutečně odhodit, když chcete. A nyní má slovo pan Šulkis na dvě minuty. Děkuji, eh, paní předsedající eh, odpovědi ze strany Rady a komise na otázky kolegů odhalují problém, eh, který eh, tady průběžně máme. Evropský semestr je samozřejmě vysoce politická otázka a já se domnívám, že je to antidemokratické, antiakční a členské státy pod politickým tlakem a pod hrozbami komise se snaží přiblížit svým cílům a, a dosáhnout jich. Ale v zásadě možnosti členských států, bez ohledu na to, která vláda je u moci, je eh, velice eh, jaksi těžké eh, implementovat rozdílné politiky a jsou nuceny aplikovat neoliberální politiky EU, například v Řecku, když nezaměstnaný člověk dostává dávky v nezaměstnanosti, nebo někdo v Irsku, nebo v Portugalsku, eh, pracuje za 300 euro, tak eh, o tom bude rozhodovat pan Barroso ve finále. Takže ono, ona je to hrozba demokracii. Eh, eh, když se nebude implementovat eh, semestr, ale já mám pocit, že se jedná o porušování principu evropských smluv, že se porušují práva národních parlamentů i Evropského parlamentu. Takže zástupce komise, komisaře, my jsme slyšeli od vůdců Evropské unie, to i ono, od Řecka, irského premiéra o rozhodnutích, jak čelit dluhu, e, my nebudeme v pozici v rámci e, evropského semestru zachránit situaci. A to také vyjádřili evropští pracující. E, další tady, myslím, není, takže dám slovo paní Wertmann na minutu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové. Evropský semestr je politický řídící nástroj pro dosažení agendy strategie 2020 od eh, doby jeho uskutečňování musí členské státy předkládat za včasu své hospodářské plány. Je to metoda, která je nezbytná, eh, zejména eh, vzhledem k finanční situaci, kterým jednotné články státy čelí. Ale připojuji se ke kritice svých kolegů vyčerpání potenciálu vnitřního trhu ekonomického pilíře Evropské unie je jenom jeden z cílů ze zprávu Paktu stability a růstu, který má být uskutečněn. My všichni musíme spolupůsobit na tom, aby tento potenciál se uskutečnil například prostřednictvím financování mikroprojektů pro zvyšování konkurenceschopnosti za specifického zohlednění malých a středně velkých podniků a vytváření tzv. zelených pracovních příležitostí, abychom přispěli k trvale udržitelnému růstu v Evropě. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Merci, uh, Děkuji. A nyní má slovo pan Balc na minutu 30. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, šefové státu a vlád Eh, zjevně chtěli předejít našim kritickým otázkám, protože na samitu v neděli podtrhli, že ctižádostivý evropský semestr je zcela v jejich ambicích a že se poučili z minulosti, aspoň tak to zaznělo. Eh, nejlepší zkušenosti z tohoto semestru jsou spíše střízlivé. Eh, potvrzuje se zkušenost, kterou jako Evropský parlament jsme učinili už při aplikaci do, posud, do posavadního paktu stability a růstu. Autokontrola rady ne nefunguje. Nikdy nefungovala a taky nikdy fungovat nebude. Přitom by zejména nyní bylo na čase, aby se veliké proklamace přetransformovaly do skutečné hospodářské politiky. A konečně se dostáváme opět ke stejnému závěru. Na posílení paktu stability a růstu se nesmíme jaksi vyhřívat a odpočívat. Je třeba, aby i my, poslanci, jsme se starali o větší transparentnost a veřejnou diskuzi, e, co se týče ročních zpráv, doporučení komise a používání členských států e, a chování členských států. Ovšem stále tady jsou otázky na komisi a proto žádám, pojďme tedy společně čerpat ten potenciál zlepšení, protože pouhé vytvoření nástroje nepřinese pokrok. Musíme ho účinně využívat. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane Bas A není pan Gualteri. Na minutu 30 máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Když je obtížné zbavit se dojmu, že tento, parlament, eh, tento semestr zajišťuje pouze slabou koordinaci a není dostatečně demokraticky legitimní, ty věci spolu souvisí, protože eh, ten semestr bez demokratické legitimity bude jenom dalším byrokratickým cvičením vyprázdněný od nějaké věcné podstaty. A e, připomínám, že je jednou z výsad Evropského parlamentu podílet se na této otázce ve smyslu reformovaných smluv. To je zcela nezbytné. Myslím, že je tady nedostatek e, skutečné politické vůle e, k využití všech nástrojů, které nám smlouva umožňuje a eh, je tady, není tady vůle prostě poskytnout větší úlohu Evropskému parlamentu. Podíváme-li se na doporučení rady, vidíme, že eh, tady prostě jsou určité limity těch, toho hospodářského politického přístupu, který stál u zrodu semestru. Hovoří se o rozpočtových schodcích, ale ta řešení nejsou dostatečná a hrozí, že tady prostě vznikne e, začarovaný kruh, který povede k úplnému zhroucení. E, ty politické, ta politická vodítka musí být předmětem skutečné politické diskuse mezi parlamentem a radou. Děkuji panu Gualtierimu a nyní má slovo pan Haglund na minutu 30. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Hovoříme-li s občany, tak stále častěji se nás ptají, proč se tady debatuje v Evropě o strukturách a nediskutuje se a nevyřeší se krize. A domnívám se, že je to i naše vina. My tady stále přemýšlíme o strukturách a nepřemýšlíme tolik o problémech, které existují. Říká se, že krize je řešitelná pomocí nástrojů, které máme. Před měsícem jsme schválili takzvaný six-pack, a evropský semestr patří určitým způsobem k tomu. A teď zvažujeme, co je na tom špatné, místo toho, abychom tento nástroj skutečně aplikovali na řešení hospodářských problémů, které máme. Dobrá, potřebujeme zcela jistě obecnou, otevřenou rozpravu k tomu je tady parlament a komise vypracovává doporučení, ale nedomnívám se, že v současné době eh, bychom eh, velmi posloužili něčemu nějakou velkou rozpravou. Potřebujeme výsledky. Zazněla tady řada chytrých slov o tom, co lze udělat ve smyslu růstu. Čisté úspory nás z krize nevyvedou. Dobře, samozřejmě je třeba mm, chovat se úsporně, ale měli bychom přemýšlet o tom, že máme celou řadu dalších nových nástrojů, které nám pomohou vyřešit krizi. Děkuji mnohokrát, děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní Ford na minutu. Děkuji vám. Dámy a pánové, Voliči, které já zastupuji, eh, nejsou tolik znepokojeni tím, co se děje s nějakým evropským semestrem, to je věc jim vzdálená, ale jsou znepokojeni tím, co se děje v Evropě a v eurozóně. Ukazuje se, že Řecko prostě není schopné splatit své dluhy a ta krize se stále zhoršuje. Ve Spojeném království řada z mých spoluobčanů už má eh, plné zuby toho, že eh, eh, banky prostě nefungují a teď je třeba vlastně restrukturalizovat banky po celém světadíle. díle je třeba, abychom to vyřešili nyní, přestože to bude bolestné. Pokud jde o semestr, já skutečně doufám, že členské státy naplní očekávání e, směrnice o rozpočtovém rámci, protože naši občané musí vědět, kam jejich peníze jdou, jak se utrácejí a e, jaké jsou předpovědi do budoucna. Myslím, že jednou z prvních věcí v rámci evropského semestru musí být to zajistit, že naše státy skutečně splní své povinnosti. Děkuji paní Ford a nyní má slovo pan Melcer. Eh, paní předsedkyně, na základě na přeložení na evropskou úroveň se vypojily um, ehm, hybné síly trhu a za to platíme hořkou cenu. Místo toho, abychom řeku mimo eura dali šanci, aby se zotavili, když um, místo toho, abychom je stále vlekli sebou. Uh, Eh, s nejnovějším marketingovým trikem chcete EU se postarat o větší finanční transparentnost tím, že dojde k bruselskému dohledu nad národními plány, ale já se domnívám, že to vyústí v pouhou plánovací byrokracii. A, a, eh, že hospodářství eh, končí v troskách, to už tady vidíme. Hospodářský růst a úspěch nelze předepsat, to Eh, vlastně zažívá Řecko na vlastní kůži. Zdá se, že Brusel nechce uznat, že Evropská unie vzhledem k nejrůznějším předpokladům svých členských států je chybnou konstrukcí, která byla od počátku předurčena k zániku. Musíme se vrátit ke společenství rovnoprávných států, které budou provozovat vlastní hospodářskou politiku. Jinak tady možná můžeme mít nějakou malou hardwareovou zónu, když to připustí Velká Británie. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní Tysen. Děkuji, paní předsedající, vážení kolegové. Všechna eh, přijatá rozhodnutí Eh, budou, jsou hodnocena podle aplikace. Totež se týká semestru a jeho integrace do Sixpacku, protože jestliže cyklus, tedy toho eh, účetního období, bude správně aplikovaný, může to přinést výborné výsledky. Ale eh, na straně národní, eh, zdá se, jsou určité výhrady nebo váhání, protože konstatujeme, že v některých členských státech roste odpor a národní parlamenty začínají brzdit. Já sdílím kritiku, co se týče nedostatečné eh, demokratické legitimity. Je na čase e, zahájit závažnou diskusi týkající se subsidiarity. Bude se stanovovat na úrovni politické nebo e, jiné, ale prostě nemůžeme zůstat se založenýma rukama, protože je pozdě a členské státy musí aplikovat přijatá opatření, čili ptám se, nedomníváte se, že je potřeba, aby se členské státy již nyní zavázaly v rámci svých legislativ nebo svých ústav, aby dosáhly rozpočtové, vyvážených rozpočtů a neměl by liby parlamenty se zavázat k aplikaci doporučení, anebo minimálně brát vážně doporučení eh, rozpočtu stová doporučení evropského semestru a nevím, zda Evropský parlament by neměl zehrát výraznější roli, protože bez demokracie legitimity není možné dosáhnout výsledků. Pan Kutaš, eh, děkuji. Prostě prostřednictvím koordinace ekonomických politik je evropský semestr významným krokem k implementaci solidního ekonomického řízení. Fiskální politika by měla být společným polem pro aktivity prostřednictvím eh, národních reformních programů a dalších programů potřebujeme podpořit růst a garantovat vysokou úroveň vzdělanosti pro všechny evropské občany a také vytvářet pracovní příležitosti. Počáteční doporučení pro členské státy by měly být dostatečně eh, ambiciozní, aby to umožnilo realizovat cíle strategie 2020 tento první eh, případ evropského semestru povede k analýze ze strany komise, analýze situace v členských státech. Komise bude eh, muset doporučit nové kroky a myslím si podobně jako ostatní kolegové, že zlepšení evropského semestru eh, nenastane, pokud Evropský parlament do toho nebude zapojen v souladu se smlouvou o fungování Evropské unie. Děkuji. Děkuji, pane Kutaši, a pan Schmidt má nyní jednu minutu. Paní předsedkyně, ano, já jsem pozitivně naladěn vůči evropskému semestru k posílené koordinaci hospodářství školství a k větší disciplině. Avšak summit v neděli přece navrhl, aby euroskupina byla posílena ještě více. Evropská unie je unie 27 členských států. Všechny členské státy musí být za stejných podmínek v tom. A pak, když dojde k dalšímu dělení, je to nebezpečná a nesprávná cesta. Také u nás probíhají diskuse o rozdělení na eurozemě a země, které euro nemají Samozřejmě chápu vůli eurozemí něco učinit, ale v dobách neklidu je nesmírně důležité, aby EU držela při sobě a aby nebyla rozštěpována, i co se týče evropského semestru. Paní předsedkyně, naše ekonomiky ve všech 27 státech jsou velice úzce propojeny. Závisíme na sobě. Děkuji mnohokrát a nyní na minutu a půl pan Hons. <clears throat> Děkuji. V EU e, vlastně se využívá krize e, jako příležitost pro rozšiřování pravomocí Eh, eh, EU v otázkách, jako je třeba fiskální harmonizace. Harmonizace někdy vyvolává obsesivní chování. Hospodářská politika by se měla především týkat konkrétních potřeb jednotlivých hospodářství, která se velice liší. Velké rozpočtové schodky by existovat neměly, ale jsou okolnosti, kdy mohou být nutné. Dále také je třeba přijímat inflační opatření, což samozřejmě není možné provádět jednostranně v rámci eurozóny. Dalo by se argumentovat, že ty mechanismy v podstatě eh, nutí členské státy spíše k dobrým než špatným hospodářským zvykům, ale musíme se dívat i dopředu jak dlouho bude trvat, než, se kom, než komise začne rozhodovat o rozpočtech všech členských států a členské státy budou mít jenom konzultativní úlohu. Děkuji, pane Bronci. A nyní má slovo pan Fejo na minutu 30. Děkuji, paní předsedající. Evropské instituce udělali dobře, když se rozhodli o zřízení evropského semestru. Je třeba koordinovat rozpočtové politiky a je třeba koordinovat i hospodářské politiky. Nicméně tato myšlenka narazila na praktické problémy. Evropský semestr vyžaduje skutečnou koordinaci mezi evropskými institucemi. Není možné, aby Evropský parlament byl prostě informován pouze po internetu. Občané nás zvolili, abychom je zastupovali a my tady skutečně hájíme zájmy občanů. Přispěl evropský eh, semestr k nalezení všech potřebných odpovědí? Nikoli. Je třeba najít odpověď rychlou a účinnou. A některé zprávy, které se objevily v posledním týdnu, jsou skutečně velice znepokojivé. Chci této souvislosti říci, že potřebujeme více opatření. Nepotřebujeme nějaké studie, ale musíme jednat, aby skutečně existovala určitá hospodářská vláda, která bude založena v komisi a bude kontrolována parlamentem a nebude se řídit jenom národními zájmy. Děkuji a nyní pan Ludvík na minutu 30. Tak, fru Tolman. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, eh, rád řekl něco, co tady již zaznělo v diskuzi. A sice chtěl bych eh, poznamenat, jaký vliv Evropského parlamentu tady existuje na evropský semestr. To je třeba posílit jak na národní, tak na evropské úrovni. Pakliže proces povede pouze k tomu, že tady eh, dojde pouze k málo transparentnímu výměnému obchodu prodávání dobytka, tak tady budeme mít malé výsledky. Abychom měli správnou legitimitu, potřebujeme otevřenost a správnou opravdovou debatu. A také bych rád oslovil sociální perspektivy. K tomu zatím nedocházelo mnoho. E, bída, nezaměstnanost, špatné pracovní podmínky, sociální rozdíly a oslabená ochrana sociálních systémů, to všechno jsou aspekty, které jsou zametány pod koberec ačkoliv dnes hrají naprosto centrální roli v evropském hospodářství. Jedná se tu právě tak o sociální jako o hospodářskou krizi. A Důležitým důvodem proto je skutečnost, že sociální partneři a sociálně angažované organizace dobrovolníků stále ještě nesehrávají jasnou roli v tomto procesu. Tuto roli musí dostat protože bez aktivní práce v sociální oblasti se nepodaří dospět k trvale udržitelnému růstu. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní pan Stoloja na minutu 30. Děkuji, paní předsedající. Jakým způsobem můžeme zabránit eh, špatnému Eh, řešení ekonomických deficitů? Na tuto otázku je jednoduchá odpověď. Vnitřním trhem. Především vnitřní trh odbourává iluzi um, úroků, za něž si členské státy dříve půjčovaly úroky jsou nyní odpovídající. Druhá odpověď eh, je regulace týkající se eh, nového ekonomického řízení Evropské unie. V rámci eh, této regulace. Evropský semestr je hlavním nástrojem pro strukturální analýzu ekonomické situace v každém členském státě. Proto neseme určitou odpovědnost za to, že evropský semestr bude efektivní. A měli bychom zdůraznit odpovědnost rady za to, že bude veřejně dávat argumenty a Eh, vysvětlovat důvody, proč eh, odmítne některá doporučení Evropské komise. A nyní má slovo paní Galpelš na půl druhé minuty. Paní předsedající, vyplývá z těch dokumentů ohledně evropského semestru, že členské státy se snaží změnit eh, pokyny eh, eh, komise. Dnes všechny vlády cítí odpovědnost a krize se týká jak velkých, tak malých. Jaký je tedy problém? Je ta myšlenka špatná? Ne. Její aplikace nefunguje. Já jsem hovořila o hodnocení reform důchodů a restrukturalizacích. To jsou jenom hory papíru před námi. A je to to, co jsme chtěli. Musíme eh, nalézt nějaký mm, soulad a já si myslím, že členské státy by neměly Eh, přijímat opatření jenom proto, že to jinak nejde, že, že to je jediná možnost, prostě mají dluhy, mají problémy eh, s, s rozpočty a proto musí jednat. Takže já se ptám komise, zda má nějaký návrh třeba k předání eh, osvědčené praxe, ale to ne ve statickém prostředí, je to v v, v, prostředí krizí. A e, to může fungovat jedině, když toto bude vše předmětem konsenzu, konzultací a v rámci, kdy Evropský parlament bude mít privilegovanou pozici. To je jediný nástroj e, demokratické kontroly e, nad komisí a institucemi. A nyní dávám slovo paní Jaslovické paní předsedající od kilkunastu měsíců máme do činění s neustálým. Děkuji pani eh, předsedající. Několik desítek měsíců eh, hovoříme o ekonomické budoucnosti eh, Evropský, Evropské unie. A nástroje navržené komise jsou sice implementovány, ale není to dostatečné. Tato diskuse ukazuje, že stejně je tomu i v případě evropského semestru. Nicméně já bych chtěla vyjádřit své obavy, co se týče hlasů, které tady nám říkají, že některé členy, někteří členové Evropského parlamentu jsou zapojeni a někteří nejsou zapojeni do diskuze na toto téma. A ti poslanci z, ze zemí mimo eurozónu, přispívají k rozdělování spíš než k řešení problému. Nesmíme zapomínat, že většina těchto členských států v budoucnu euro přijme a mají zájem na zlepšení ekonomických nástrojů Unie, podobně jako členské státy eurozóny. Potřebujeme konzistentnější jednání a konvergenci. Krize se týká všech a Evropský parlament zastupuje všechny občany Unie a podmínky naší společné měně jsou pro všechny důležité. A nyní dávám slovo paní Jakensári na minutu. Arvoisa puhemies, tämä ohjausjakso... Děkuji, paní předsedající. Evropský semestr je velice důležitý nástroj v tom celém obrázku, kde se snažíme posílit evropské hospodářství a snažíme se předvídat, co se bude dít dál. Jedinou negativní stránkou je to, že parlament v podstatě se musí spaláhat jenom na internet. Je to odůvodňováno tím, že prostě je to všechno ve spěchu a že existují určité logistické problémy. Ale pokud jsme v nějakém vlaku, který má dojet do nějakého cíle, tak důležité je, abychom se všichni pohybovali na stejné koleji a ta rychlost, o tu rychlost už potom tolik nejde. A když chceme, def- a musíme definovat tedy tu správnou kolej. A pokud se e, má něco radikálně změnit, musíme se společně dohodnout, jak to vedení kolejí změníme, tak abychom prostě nedojeli každý někam jinam. Děkuji a nyní paní Figueiredo na jednu minutu. E, máme spoždění, takže prosím dodržujte čas. Děkuji, paní předsedající. Odpovědi zástupce rady ohledně výhod evropského semestru musí samozřejmě zohlednit, jak Eh, potřeby národních států a jejich rozpočtů. Ukazuje se, eh, že teď se tady v podstatě jedná o decentralizaci moci ve prospěch hospodářských a finančních skupin. Události v Portugalsku jsou toho svědkem. Skutečně desítky let jsme nezažili takové útoky na pracovní a sociální eh, práva. Dnes dochází k obrovským mzdovým škrtům a pro obyvatele je to velice složité a přestávají chápat, jaké je, jaký je vlastně sociální smysl státu. Dochází vlastně k prodlužování pracovního týdne, aniž by za to byli pracující kompenzováni. A to samozřejmě může také eh, vést k pádu mnoha malých a středních podniků, k dalšímu nárůstu nezaměstnanosti, vylučování ze společnosti, přestože už teď to má skandální rozměry. Děkuji a nyní má slovo pan Šváb na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně eh, komise Rado. Když se obsahově vyjadřujeme k realizaci strategie 2020, to by se mělo diskutovat na jiném místě. Zde se jedná o formálně technickou organizaci. A pane Dominiku, vy to dnes nemáte ráno snadné, ale vy jste čestně a jasně řekl, že to jsou Nejsou to nástroje evropského semestru, které pomohou překonat krizi. To sdílí. Může to být pouze malý příspěvek, ale my oba se přece musí, musíme pokusit nalézt řešení pro východisko z krize. A proto se vás chci zeptat, domníváte se, že makroekonomický dialog je skutečně něco, co už dneska existuje na úrovni členských států? Já o tom pochybuji vlády dělají programy, aby byly znovu zvoleny. To jim nemůžeme mít za zlé. Zatímco makroekonomický dialog o dlouhodobých účincích hospodářské politiky se zatím nekoná. To je něco, co se vlády zatím musí naučit. Za druhé, podporujete proto, abychom dostali větší evropský rozpočet, abychom tyto makroekonomické deficity vyrovnali. A za třetí, podporujete také požadovek Single Market Governments, abychom měli více nařízení a méně směrnic. Děkuji mnohokrát mnohokrát děkuji a nyní pan Tabaždy na minutu. Děkuji mnohokrát. Ano, dnešní debata je příznačná pro záležitosti, které se dějí a je to také symptomatické pro choroby, kterými trpí jednotlivé členské státy. Je tady něco, na co nahlížím stejně jako kolegyně Gál, či kolega Gál, eh, že totiž tento evropský semestr je ekonomický nástroj, který který volá členské státy po odpovědnosti. Evropská komise ale nemohla dát žádné věrohodné informace o tomto evropském semestru. A vlastně by to byla bývala úloha komise postarat se o to, aby v této otázce panovalo jasno, aby i členské státy mohly odpovídajícím způsobem být kontrolovány. A já jsem naprosto zajedno s tím, co zaznělo z počátku. Vůbec stále nemáme žádné záruky, vůbec nevíme, zda tento evropský semestr je odpovědí na všechny naše otázky. A proto by komise skutečně měla obšírně předložit něco, aby i Evropský parlament byl informován odpovídajícím způsobem. Děkuji, další řečník, prosím předsedající. Dnes v prohlášení komise jsme slyšeli, že z technických důvodů by měla technik, eh, demokracie být obětována v rámci semestru. Ona je to politická otázka a já se ptám, je možné mít politickou orientaci bez demokracie? Kde je tedy role Evropského parlamentu? kde, jsou, kde je role národních parlamentů. Kdyby to byla jenom technická otázka, hovořili bychom o variabilní technice, protože my nevíme, jakým způsobem eh, Rada dospěla k odlehčení situace Francie, Maďarska, Španělska a Itálie. Takže je potřeba, aby chom aspoň umožnili Německu, eh, aby se vyjádřilo k Portugalsku, ale ne Portugalsku, aby se vyjádřilo k Německu. Já nevím, jestli tady ne- neřešíme problém demokratické legitimity, když žádáme, aby se informace scháněly po internetu. To je otázka demokratického vyloučení. Čili tím končí Catch a eh, já jsem se snažila vyvážit jednotlivé frakce a jejich vystoupení a nyní dám slovo panu Dalímu, panu komisaři. Pan Dalí má slovo, aby odpověděl na tyto četné otázky. Děkuji. Well, I would like to thank Chtěl bych poděkovat všem za jejich zapojení do diskuse. Základní změna zavedená evropským semestrem spočívá v tom, že dnes koordinace daňových a ekonomických politik eh, nastává před dokončením národních rozhodnutí. Do letošního roku národní politiky a rozpočty byly eh, schvalovány na evropské úrovni až po svém přijetí. To je hlavní změna. A toto zmínila řada poslanců dnes že se jedná o zvýšenou demokratickou odpovědnost institucí EU. A to volá po zapojení více eh, evropských institucí do národních diskusí. Musíme najít způsob, jak toto udělat. Komise doposavač se spíš snažila vyhnout eh, národním politikám v rámci veřejné diskuze. Evropský semestr a Sixpack budou nástroje pro stabilitu, růst a zaměstnanost v následujících letech pomohou nám vyhnout se nerovnováhám daňovým a ekonomickým, které vedly k té stávající krizi. Ale máte pravdu, že evropský semestr není nástrojem řízení a řešení krizí dá výsledky, co se týče stability a růstu až za několik let. A proto jsme před několika před dvěma týdny předložili cestovní mapu růstu a stability eh, a to bylo předmětem a bude předmětem jednání Eurosummitu zítra. E, potřebujeme tedy e, vyřešit problém krize, e, krize v Řecku, financování bank, musíme se shodnout na nástrojích pro růst a posílení ekonomického řízení. V rámci evropského semestru už zaznamenáváme eh, určitý pokrok, eh, to znamená budování skutečné ekonomické unie. A závěrem bych chtěl říct, že jsem přesvědčený, že zavedení evropského semestru představuje velice důležitý krok ku předu. Tento parlament již významně přispěl ke zefektivnění evropského semestru a jeho legitimitě a v budoucnu bude sehrávat klíčovou roli, jak v Evropský parlament, tak národní parlamenty, aby zajišťovali demokratickou legitimitu našich ekonomických politik a nyní se snažíme společně toto uvést do praxe. Děkuji, pan Dominik jménem Rady. Děkuji bardzo, paní předsedající. Děkuji, paní předsedající. Chtěl bych poděkovat všem poslancům, kteří se vyjádřili k otázce evropského semestru. Myslím, že taková hlavní věc, která se e, opakovala ve většině příspěvků, byla vlastně demokratická stránka a rozhodování v tomto procesu. Já jsem měl často tu možnost účastnit se jednání v národních parlamentech, také v Národním parlamentu Polska a tam vlastně slýchám to tež, ale trochu z jiného pohledu. Národní parlamenty neustále říkají, že právě oni by měli mít poslední slovo ohledně toho, co se děje v jejich zemi a co je dobré pro jejich občany. A evropský semestr Eh, má právě plnit tento cíl. Jak říkala komise, Evropský parlament byl poprvé zapojen do celého rozhodovacího procesu. Evropský parlament zná vlastně názor na hospodářství členských států, zná priority EU, ví, jaké jsou postoje národních vlád. A parlament díky své autonomii sám může rozhodnout, respektive národní parlamenty mohou sami rozhodnout, do jaké míry toto bude prováděno, protože eh, národní parlamenty schvalují národní rozpočty a rozpočet je hlavní nástroj hospodářské politiky. Takže já tedy nemohu souhlasit s tím, že ten proces není demokratický protože ty instituce, které mají největší vliv na ten proces, jsou do něj zapojeny. Dá se těžko říci, zda evropský semestr jako takový je větší nebo menší úspěch. Ten proces ještě není u konce, u konce takže nevíme, jak národní parlamenty uh, vlastně přetaví ta doporučení komise do svých vnitrostátních rozpočtů, pokud jde o makroekonomickou politiku. Evropský semestr byl navržen tak, aby došlo k zapojení národních parlamentů a aby se národním parlamentům a dalším eh, národním rozhodovacím orgánům ukázalo, jaké hrozby eh, vlastně stojí před eh, konkrétními zeměmi chceme eh, snížit makroekonomickou nerovnováhu mezi členskými státy. A jak říkal pan komisář, ta kontrola vlastně probíhá ještě po přijetí jednotlivých aktů a Rada a komise se domnívaly, že to je eh, správný směr. Teď došlo ke změně procesu a poslední slovo budou mít ty nejdemokratičtější instituce, a sice národní parlamenty, které nejlépe vědí, co je třeba udělat. Takže podle mého názoru struktura evropského semestru je správná a je jen těžko můžeme tvrdit, že ten proces není demokratický. Je, uvidíme, jak potom bude fungovat provádění. Děkuji, tím uzavírám tuto rozpravu. A dostávám se k dalšímu bodu na pořadu jednání. To je zpráva pana Riveliniho o absolutoriu za rok 2009 a slovo má nejprve pan Riveline na čtyři minuty.